Dear colleagues, Milí kolegové, milé kolegyně. Dear colleagues, I think that Myslím si, že bychom mohli začít naši schůzku. I start immediately with item. A začínáme rovnou bodem číslo dvě na našem programu přijetí pořadu jednání. Obdrželi jsme jednu žádost pro změnu našeho dnešního programu. EPP skupina požádala o odložení, odložení hlasování. E, tam je to zpráva Right to Water paní kolegyně Boyle. Nemáte-li nic proti tomu? Paní vy byste chtěla k tomu, prosím. Takže děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Předpokládám, že to nesmírně zklame všechny, kteří pracovali na této zprávě, to, že to chceme odložit. My si myslíme, ano, je to ECI, je to vlastně Mm, první zpráva tohoto demokratického nástroje, této občanské iniciativy. Ovšem my bychom i bez toho odložení tam měli určité výhrady. My samozřejmě chápeme um, ostatní skupiny, pokud jde o načasování a tak dále. Ovšem my prostě my bychom byli proti tomu odložení, takže, takže my prostě žádáme, aby se hlasovalo za naši stranu. Píte Líze? Děkuji, pane předsedo. Já chápu paní zpravodajku a chápu, že chce hlasovat co nejrychleji, ale já bych také mm, poprosil o porozumění. Tady máme situaci, kdy v podstatě poprvé jednáme e, ve výboru a potom i na plenárce o e, takovéto občanské iniciativě, takže opravdu e, se musíme důkladně připravit i na ty otázky na, plé, na plénu. Mm. Ono přece jenom není úplně jednoduché potom předkládat různé pozměňovací návrhy eh, pro plenárku a podobně. Eh, politické skupiny nemohou vůbec předkládat eh, tyto pozměňovací návrhy a paní zpravodajka mohla dávat pozměňovací návrhy pouze ve chvíli, kdy jsou nějaké nové poznatky a to se nepředpokládá. Mm, tahle zpráva byla vypracována už z září Eh, GUE tedy jmeno, eh, respektive GUE jmenovala zpravodajku eh, už v září a hm, v minulém týdnu proběhlo také zasedání se stínovými zpravodaji, předtím ale bylo jenom málo komunikování s dalšími skupinami a naše stínová zpravodajka bohužel onemocněla, takže to bylo prostě pro nás náročné a proto prosíme o posunutí pouze o dva, tři týdny ehm, nám jde samozřejmě o podporu této iniciativy, občanské iniciativy, ale tedy vzhledem k tomu, že, naší paní, že naše paní stínová zpravodajka onemocněla, tak eh, to stížilo naši situaci a nemůžeme hned dnes zareagovat. Proto prosím o dobu tří týdnů, tak abychom připravili nějaké širší eh, kompromisy, já si myslím, že přece jenom bylo škoda, abychom to potom tady na výboru eh, schválili třeba eh, dvouhlasovou většinou, ale potom na plenárce se to zamítlo. Eh, to by mm, si myslím, že by byla škoda, protože prostě potřebujeme širokou většinu e, také, abychom dostali očekávání občanů, kteří předložili tuto iniciativu a proto tedy prosím o odložení. Uh, Děkujeme, říká pan předseda. Paní Garcia Pérez, prosím, má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já chápu, chápu důležitost této zprávy a jsem si vědomá toho, že jsou zde určité obtíže, které na straně EPP vypsaly v tomto ohledu. Různé informace, které vyplynuly z toho vyjednávacího procesu, kompromisy, Samozřejmě, ovšem, pokud celý výbor si přeje dosáhnout na plenárce určité dohody, musíme si uvědomit, že je zde mnoho lidí, kteří čekají právě takovou podporu a očekávají signál našeho výboru k tak důležité záležitosti, jakou je právě občanská iniciativa. Čili asi bychom prostě mohli ehm, hlasovat a snažit se možná společně nalézt regulační nástroje, které by nám umožnili pokračovat v rozpravě později. Možná pro dosažení nějakého ještě lepšího pochopení celé záležitosti, aby to lépe prošlo poté na plenárce. Dobře, říká pan předseda. Ještě nějaké? Ne, není žádná žádost, takže budeme, budeme hlasovat. Ještě paní Konečná. Já už jenom velmi krátce bych ráda podpořila uh, eh, prozbu Eh, zpravodajky, která na této zprávě tráví již téměř celý rok. Eh, je řada občanů mimo ten, tuto budovu, kteří čekají na to, eh, kdy a jakým způsobem tato zpráva bude přijata. Já chápu, že může být problém v tom, že někdo onemocní, že někdo se neúčastní tak často, jak by bylo potřeba, ale je to 10 měsíců které tady na té zprávě pracujeme. A pracují na ní všichni, kteří na ní pracovat chtěli a mohli. A já teď eh, s respektem k lidem, kteří dnes stojí mimo ten, tuto budovu a stojí venku na té ulici a stojí za tou občanskou iniciativou, si myslím, že bychom měli udělat vše pro to, abychom jim dokázali, že eh, nám nejsou lhostejní jako tomuto parlamentu a že bychom měli podpořit jejich návrhy. Proto vás žádám, abychom tuto věc dnes neodkládali. Nemyslím si, že je ani fér žádat o odložení hodinu nebo dvě před samotným hlasováním. Toto jsou přece věci, které musí být vydiskutovány dopředu, pokud jsou k ním adekvátní důvody. A pokud je EPP znalo, tak je mělo uvést včas a ne včera v noci, případně dnes ráno. Tohle to prostě by se mezi námi dít nemělo. A já všechny ostatní prosím, abychom podpořili to, že dnes o této zprávě budeme hlasovat. Děkuji. Last speaker, Mr. Gerbrand, and then we... Děkujeme, ještě poslední eh, řečník a poté hlasování. Ano, děkuji, pane předsedo. To zna, ano, všichni teda eh, říkají, že to musíme brát nesmírně vážně, toto téma, a já s tím souhlasím. Ano, a my, naše skupina, samozřejmě my to bereme nesmírně vážně, proto chceme odložit hlasování. Poslední věc, kterou bych rád viděl, je to, že to přijmeme prostě u nás venvy a pak na plenárce to neprojde. Protože to by skutečně jaksi opravdu této první občanské iniciativě neprospělo. Pokud skutečně teda bereme takovou iniciativu vážně, tak prostě musíme odložit hlasování. Tři týdny to prostě nic není, když to srovnáme se všemi těmi měsíci, kdy jsme na tom pracovali. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, takže dva pro, dva proti. Budeme hlasovat. Ještě někdo, prosím? Now, eh, eh, Matias. Matiasi. Matiasi, já už jsem se o tom zmínil, uzavíráme diskuzi. Já mám ale jiný návrh, pane předsedo. Dvě minutky pauzu si uděláme, přestávku. Spravodajka, stínový spravodajové, koordinátoři by si to měli ještě prokomunikovat a až poté dospějeme k rozhodnutí. Dobře, dvě minutky. Dobře, dobře, ale pak už musíme hlasovat. Takže dvě minutky, prosím. Dear colleagues, Milí kolegové, milé kolegyně, prosím vás, abyste se vrátili na svá místa. Milí kolegové, milé kolegyně, Okay, we can start. Now we have to... Takže to znamená nejprve ta žádost o odložení hlasování. O tom se bude nyní hlasovat. To znamená tato zpráva Right to Water. Takže asi elektronicky to bude možná nejlepší. Kdo je, kdo je proti odložení hlasování, tak bude hlasovat ne. Takže jak to bude? Jak to bude? kdo, je o, kdo chce odložit hlasování, tak bude hlasovat ano. Kdo je proti odložení hlasování, tak bude hlasovat ne. Everybody had voted. Hlasovali všichni, ptá se pan předseda. Končím hlasování. Takže nedojde k odložení. Takže budeme hlasovat. Takže začínáme hlasovat. Začínáme hlasovat. Začínáme hlasovat u nových potravin. Takže to znamená dohoda s radou. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Nové potraviny. Hlasovali všichni, ptá se pan předseda. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme ke kasejnům. I zde pouze jedno hlasování nás čeká. Je to dohoda v prvním čtení s radou u kaseinu. Můžeme hlasovat. Máme zde u zelených o jednoho navíc. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Děkujeme zpravodaj, říká pan předseda. I zpravodaj vlastně děkuje. So, simple battle is finished. Takže ta jednoduchá záležitost, to již máme za sebou a nyní iniciativa Right Water. Paní kolegyně, ano, já bych ještě jednou chtěla požádat, pane předsedo, u všech kompromisů, kompromisní návrhu bychom požádovali jmenovité hlasování, prosím. Ano, dobře, takže ano, nejprve bude muset schválit toto hlasování elektronicky si myslím, že to bude nejjednodušší, to znamená, budeme hlasovat u ohledně nominálního hlasování. Kdo, kdo podporuje to, abychom tam měli toto hlasování po tak řekne ano, ten, kdo to nepodporuje, tak bude hlasovat ne, čili zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Promiňte, pane předsedo. Ano, to znamená, že budeme mít vědomité hlasování o kompromisu. Přesně tak, jak to požadovala kolegyně. Takže nejprve to je kompromisní návrh číslo jedna, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Prosím, končím hlasování. Takže Vidíme, že je to schváleno. A nyní je to 31 od kolegy Salviniho. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Nevidím se nikoho, nevidím dostatek eh, rukou zvednutý, takže dobře, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. DV1, pety 6, nehlasujeme, pety 6b, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Takže kontrolujeme pety šestku zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ano, skutečně, pokud nezvedáte dostatečně ruce, tak já to nedokážu nějak odhadnout, říká pan předseda, omlouvám se. Pety osmička, kdo je pro? Dobře, proti? Zdrželi se? Přijato. Třicet dvojka. Kolega Garcia, kdo je pro? proti, zamítnuto. 35. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Třicet trojka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že jsme to skutečně zamítli. Takže toto je vlastně pro mě poprvé v této funkci, tak prosím, abyste se mnou měli trpělivost. Takže pokračujeme 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnu to. Ověřit? Končím hlasování. Přijato. 36. Kolega Turmes, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato pety 1a, pety 7 bez hlasování, pety 8 a nyní kompromis 9, jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Čtyřicet pětka fronte Pedicini. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Peti sedmnáctka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Peti jedna B. B. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Tedy tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 10, jmenovité hlasování. Zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Tak, nyní již všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 54. Ano, vidím, říká pan předseda, takže nejprve kompromisní návrh 14 a hlasujeme po jménech. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 54. Kolega Salvini, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 55. Ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Část 2. Pro. Proti. Zdrželi se Přijato. Uvěříme to. Končím hlasování. Takže teď se mi to povedlo. 57. Kolega Kaputo, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 58. Kaputo, pro, Proči zdrželi se, přijato. 59 bylo staženo. 62, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 60 pro. 60. Proti zdrželi se. Stejnou většinou přijato 63. Promiňte, to nám vypadlo, takže 64 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Po jménech hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 73. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Pět je osmnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmdesátka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmdesát jednička pro? Proti? zdrželi se, přijato. 82, tam je ústní návrh k tomu. Je někdo proti tomuto návrhu? Není tomu tak, takže kdo je pro? 82 proti, zdrželi se, přijato. Bety 12b, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 a hlasujeme po jménech, prosím. Končím hlasování. Přijato. 93. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 94. Pro proti, zdrželi se, Zamítnu to? Uvěříme to. Končím hlasování. A je to přijato. Kompromis 16, hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. 9.3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Po jménech hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 97 Garcia Pérez, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 98 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Sovka pro. Proti. Zdrželi se. Musíme to ověřit. Kvůli Klaudovi to musíme ověřit. Končím hlasování. Přijato. 101. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 59. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 511. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 102. Gerling. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 103 Turmes pro, proti, zdrželi se, přijato. 516 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 105 pro, pro, proti, drželi se, přijato. 106 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 520 a, dobře, ověříme, 106 ověříme, dobře. Končím hlasování. Zamítnuto. 25a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pety 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 122 Kaputo. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Takže přijato. Kompromis 3. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis čtyři, Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, pověříme to. Končím hlasování. Přijato. 139 pro, proti, Drželi se, zamítnuto pety 20b, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. What is closed? Končím hlasování. Přijato. Pety čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme to. hlasování. Přijato. Musíte zvedat ruce, říká pan předseda. Já to prostě nemůžu občas odhadnout. 148 Faria. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 149 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže 150 pro, proti, zdrželi se, uvěříme. Končím hlasování. Přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 519 pro, proti, zdrželi se, přijato. 515 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 162 Girling. Eh, omlouvám se, říká pan proceda kompromis 15. Jmenovitě zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď 162. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to. Končím hlasování. Přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pety 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pety 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 167, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163, a pardon, omlouvá se má předseda 173, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 171, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 170, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 168, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 172, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 169, kdo je pro? 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 176, kdo je pro, proti, nebylo, přijato, říká pan předseda. 175 bylo přijato. 176, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 178. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 181. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 179, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme. What is closed? Uzavírám hlasování a je to přijato. 183, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se přesouváme k pety 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pety 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pety 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Closed. Uzavírám hlasování a přijato. 197 Garling. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 198, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Closed. Uzavírám hlasování. Pan předseda Somlova, přijato. 201. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 203. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 202, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 205, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 206, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 207, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, přijato. 222, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. 98, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. 230 Boylan, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 232 a 90 jsou identické, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 911, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 55, kde pro? Proti? zdrželi se přijato. 233 Gerling, de pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 234, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 235, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zavírám hlasování. A přijato. 9-5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 236. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 237. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 239, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 staženo, takže 241, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 244, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Uzavírám hlasování a přijato. 9.12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9.14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9.17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 246, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Close. Uzavírám hlasování a přijato. 247 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo námitky? Není tomu tak. A hlasujeme o odděleně ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, Takže nehlasujeme o části 2 a nyní návrh 248 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo námitky? Ne? Takže kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 249, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 251, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 94, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 253, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní právní východiska, kdo je jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, kdo je pro? Pan předseda se omlouvá. Takže ještě jednou návrh číslo pět Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. šest Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. osm Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Devítka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9b, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9c, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9G, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9H, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9 je, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. DVL, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování a to. Sedmnáctka, kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. Prověříme. Takže prověříme návrh 17. Uzavírám hlasování a přijato. Návrh 13, kde pro, proti, zdrželi se, ne, tento odpadá, ano, protože 16 byla přijata. Takže nyní hlasujeme o 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Můžeme pokračovat. To znamená, že nyní budeme hlasovat elektronicky o takto obměněném návrhu zprávy. And what is now closed. Uzavírám hlasování a přijato blahopřeji zpravodaj. If you want to leave, please speed up. Prosím, kdo chce opustit místnost, tak je opuste rychle a my ostatní, abychom tak mohli pokračovat. Colleagues, we will, we, we... Kolegové, prosím, musíme pokračovat s naším pořadem jednání, takže vy, kteří chcete opustit místnost, učiňte tak okamžitě. so despite the, the, the chats among you, Přestože pokračují rozhovory mezi vámi, my budeme pokračovat s výměnou názoru ohledně pozměvacích návrhů na téma snižování emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel a já i hned předám slovo panu zpravodaji, poslanci Albertu Desovi. Já, vielen Dank, Herr Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Doufám, že tento dosie, který jsem převzal od, kolik, od kolegy Umela, já k němu chci říct eh, toto. Jsem přesvědčen, že eh, další eh, práce na směrnici z roku 2007, teď vlastně ehm, je potřeba eh, opravdu jasně se podívat na to, jak můžeme snížit emise z těchto vozitel a co s tím můžeme udělat. Eh, nutná, nutné rozhodnutí, tady vlastně tedy jde o to, co je nutné, eh, týkající se například mezní hodnoty pro jednotlivé plyny. Mm, také upozorňuji na na to, že eh, je možno eh, využít eh, například to opatření, rozšířit kategorii lehkých vozidel, to znamená působnost pravidel pro emise určených pro lehká vozidla. Také předpokládáme nové návrhy, které budou k dispozici v září. Co se teď týče například těch mezních hodnot pro metan, této chvíli eh, emise metanu jsou eh, stanoveny právě v té směrnici už eh, z roku 2007. Takže v tuto chvíli si myslím, že tady vůbec není potřeba je nějak dále omezovat také emise CH4. Tady Zase jde o to, aby se to uspůsobilo na snadnější zavádění eh, vozidel, které spalují zemní plyn. Tady vlastně se tedy mají nějakým způsobem přizpůsobit ty mezní hodnoty. Eh, když jsem hovořil se stínovými zpravodaji a také zpravodajkami, eh, proto byla podpora. Nějaký konkrétní návrh komise k tomu zatím ale nemáme a zároveň by se muselo vlastně eh, také eh, tím seškrtat eh, stávající pravidla pro uhlovodíky, to by se muselo také upravit, muselo by se upravit také ty stávající nastavení emisí pro další vozidla. Když tedy zvážíme eh, metan v rámci eh, CO2 a nařízení CO2, tím se tedy samozřejmě ovlivní celá diskuse, protože my máme cíle nastaveny pro rok 2020, eh, takže musíme také zajistit určitou ehm, jistotu pro plánování pro daný průmysl. Když se podíváme na různé technické potíže, se kterými se eh, potýká celá branže, tak ehm, je zřejmé, že potřebují mít jasně nastavené vlastně ty eh, možné mezní hranice právě pro eh, CO2. Také na UNEC úrovni by to bylo možno vyhodnotit a v zásadě by tedy bylo to možné, ale není to nezbytně nutné, takže e, vyškrtnutí těch odstavců k metanu a také k přizpůsobení CO2 je tedy vhodné. A tady se dají očekávat různé e, výbušné politické debaty. Potom ty emise CH4 e, v rámci prací na CO2 v období po roku 2020 eh, to by mohlo být tedy v, na pořadu jednání pro komisi. Tady vlastně to zaměřeno na to, aby to bylo považováno tedy za skleníkový plyn. Je to skleníkový plyn a já si myslím, že tady ty mezní hranice by tedy byly, bylo možné předepsat. také by tady neměl být nějaký velký technický eh, problém pro, pro daný průmysl rozlišovat mezi tím, kdy máme eh, motorku nebo automobil. Takže tady uznávám to, co říkal kolega k tomuto tématu. Eh, rozšíření na, celé, na 7,5 tun, tady si myslím, že bychom měli možná průmyslu trošku na pomoci, ale zase tenhle bod ještě můžu probrat se stínovými zpravodaji já bych si myslel, že to hlasování, já jsem zase ještě o tom hovořil včera s příslušnými kolegy, já si myslím, že tedy to hlasování bychom měli přesunout na září, protože eh, k těmto bodům ještě opravdu potřebujeme hodně eh, prodiskutovat. Tohle je velmi technická věc a já bych byl velmi rád a velmi bych si vážil toho, kdybychom se nedostali pod časový tlak, kdybychom, abychom nemuseli nějak strašně rychle uzavírat kompromisy. A e, konec konců v září už budeme mít také lepší představu o tom, e, e, jaké představy má komise, co předloží komise, takže si myslím, že opravdu nestratíme žádný čas, pokud to dáme na září. Takže děkuji mnohokrát. Thanks to reporter. Now... Děkuji zpravodaji a nyní dáme prostor s tím novým zpravodajům. V první řadě Miriam Dali Máte slovo. Děkuji, pane předsedlo. Já bych na úvod chtěla zareagovat na některé věci, které sdělil pan předseda. Je pozitivní si vyslechnout, že zpravodaj říká, že je ochotený cestou kompromisu u celé řady témat. Bohužel, ale já nezdílím jeho optimismus, co se týče ty emise při řízení a datum limit do září. Myslím si, že to je příliš ambiciozní, nejsme si jistí, zda vše bude již připraveno v září. A pokud budeme mít něco, co, čím můžeme něco omluvit, nicméně pak to ovlivnit, nicméně pak to budeme odkládat. Pokud to budeme mít záruku, že tady ty emise již budou Eh, existovat v září, tak, je to, tak by to bylo dobré, ale pak by se to zase odkládalo na dlouhou dobu a v podstatě bychom dělali něco protichůdného oproti tomu, co jsme chtěli dělat v první řadě. A to je taková určitá obava, kterou bych tady chtěla vyjádřit na úrovni výboru, protože my to nemáme záruky, my si e, přejeme mít tu určité záruky, zejména co se týče také těch ukazatelů rychlostních stupňů a podobně, ale zatím tomu není. Je tu šest bodů, na které bych se chtěla soustředit a, a týkají se tedy tohoto bodu. V první řadě ohledně toho metanu, k tomu se také vyjadřil pan zpravodaj. Metan a je známý jako plyn ovlivňující skleníkové plyny, než plyn, který ovlivňuje lidské zdraví. Takže je třeba takto nahlížet na metán jakožto znečišťující plyn a omezit do budoucna tyto emise tohoto plynu a také stávající limity je třeba je znovu zhodnotit a omezit vzhledem k tomu, že se jedná o skleníkový plyn. Emise metanu, pokud by byly vyloučeny z těch limitů pro znečišťující plyny, tak eh, by se s nimi nakládalo jako z CO2 limity. My navrhujeme, aby to byly příslušné ekvivalenty a abychom se tomu věnovali v regulaci pro v revizi toho nařízení pro období po roce 2020. Nicméně potřebujeme pro to hodnocení dopadu, abychom zjistili, zda je něco takového schůdné. A co se týče hodnot THC, tady si myslíme, že tyto limity by měly být zrevidovány na základě podrobného hodnocení dopadu a zjistit, jaký je potenciál možné úpravy v příslušném nařízení a, zda by to mohlo jít cestou běžného legislativního postupu. Za druhé, oddělené emise NO2, další e, emise NOx, tady je důležité plnit opravdové požadavky a striktní normy, co se týče e, čistoty vzduchu a příslušného znečišťování. Myslíme si, že zavedení nových emisních hodnot pro NO2 by mělo být také podrobeno běžnému legislativnímu postupu a toto je tedy postoj, který vyjadřujeme prostřednictvím našich návrhů SND a zase požadujeme hodnocení dopadu, aby se zjistila nákladově efektivní eh, hodnota. Eh, emisní limity pro eh, ty eh, nízké teploty, tady u těch eh, monoxidů uhlíku a uhlovodíku, tady nebyl zaznamenán nějaký podstatný technický proces za posledních několik let ani u těch emisí o Euro 6 zatím nebyly definovány. Náš postoj, souhlasíme s postojem eh, komise, nicméně vyžadujeme spolurozhodování, a v první řadě detailní hodnocení dopadu u uhl, monoxidu uhlíku, podobně jako u ostatních uhlovodíků. E, dvojí emisní certifikace e, díky navyšování se emisních limitů. Podporujeme e, snižování zátěže pro průmyslu, také zjednodušování schvalování typu. Vše co by mohlo být tedy pokryto u té legislativy pro těžká i lehká vozidla je třeba brát v první řadě v potaz ochranu životního prostředí. Nicméně, pokud se zvýší ten horní limit na 5000 kil, tady nevím, zda bychom mohli být dostatečně eh, flexibilní, i pokud by se ta hodnota zvýšila na 7,5 tuny. Povinná eh, zavedení těch metrů na spotřebu paliva, a také zavedení těch ukazatelů rychlostních stupňů u lehkých vozidel. Tady přejeme si samozřejmě efektivní způsoby řízení, nicméně tato možnost stále ještě není dostatečně využívána. Existuje nízká míra povědomí toho takzvaného ekořízení, ty metry a ty ukazatele rychlostních stupňů by, e, jsou tedy tohoto součástí. Komise poukazuje na to, že by se spotřeba mohla snížit o 2 až 3 stupně, pokud by se zavedly tyto metry a ukazatele rychlostních stupňů dohromady u lehkých vozidel. Nicméně tyto odhady e, by e, spíše směřovaly k hodnotě 1%. Je nutné tedy zvážit, jaká je opravdová hodnota tohoto návrhu a pak emise z opravdové reálné emise při řízení. Tady ty kontrolní systémy by měly být vypracovány tak, aby odrážely opravdové situace při řízení a mělo by se to odrážet také v té příslušné legislativě o řízení a vzít v potaz zejména městské zóny, kde je největší provoz. Děkuji a za EKR pan Dorman. Tak for det. <clears throat> Jamen generelt mener ECR, at øh, vi er øh, godt på vej. Děkuji za slovo. My si myslíme, že jsme na správné cestě, pokud jde o tuto úpravu právní. Samozřejmě, že to bude znamenat i určité usnadnění administrativních požadavků kladených na výrobce, Máme zde několik pozměňovacích návrhů, které my podporujeme. My samozřejmě chceme, aby producenti, výrobci automobilů měli usnadnění život v tomto ohledu. No, a rovněž pokud jde o těch pět tisíc pět a půl tisíc možná kilogramů, tak ty limity to samozřejmě bychom mohli ještě zvážit. Důležité, abychom zde měli určitou volnost, určité usnadnění těchto pravidel především pro producenty, to je velice důležité. Jednotná homologizace v tomto ohledu je rovněž velice důležitá tak aby eh, jsme samozřejmě i rovněž na jednotku, aby ty náklady na výrobu byly co možná nejnižší. Návrhy komise by podle našeho Eh, názoru měly spíše spadat eh, pod spolurozhodování a ne pod delegované akty, čili ano, eh, pokud je o tyto kompetence, myslíme si, že by to mělo být jít tímto způsobem, aby komise měla vlastně trošku omezený kompetence v tomto ohledu a zároveň nesmíme zapomínat na následky Například pokud jde o metán, pokud jde o všechny plyny, které se, nebo skleníkové eh, plyny. Nesmíme zapomínat na určité problémy, například eh, i u, které by to mohlo způsobit i u eh, vozidel, které jsou opravdu nejvíce znečišťující, jakým způsobem omezit emise. My jsme uvažovali o pozměňovacích návrzích, které by například odstranili právě ty delegované akty, to znamená omezit pravomoci komise, o tom už jsem se zmínil, a zároveň NO2 emise, to je záležitost, na kterou se nesmí zapomínat, musíme to vzít rovněž v potaz. Další úpravy, o kterých jsme uvažovali, se týkají například využívání vodíkových motorů a určité modifikace, které se týkají eh, například eh, převodovek, dále vodíkových eh, automobilů. Hmm, tam si myslíme, že by to mohlo představovat více výhod, než se dívat pouze na to, že to bude samozřejmě nákladnější. A nesmíme zapomínat i na ekologické záležitosti a zároveň nepřehánět určité výhody pokud víme, že by to mohlo mít i negativní dopad na producenty. Dále jsou to záležitosti testů, které musíme vzít v potaz. Nesmíme zapomínat ani na termíny, na lhůty, čeká nás to v září, je to záležitost, která, po které ještě budeme muset samozřejmě na tom pracovat. Potřebujeme i, určitou, i určité garance, které se týkají toho, že to skutečně stihneme do září. To jsou určité otázky, které zde ještě máme. Thank you. Now for all the Mr. Meissner. Děkujeme. Pani Meissner má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji za slovo. Jestli dovolíte, pan um, eh, Torbals, náš stínový zpravodaj, bohužel to není, takže já ho zastupuji a já jsem byla i no, ve výboru Terán stínovou zpravodajkou, takže nejprve to přečtu. Pan Torvalds by rád poděkoval zpravodaj, stínovým zpravodajem za úžasnou práci. Pokud jde o tento návrh snížení e, ehm, znečištění tak ze silniční posílil, o tom jsme hovořili v Envy nedávno, předložilo se 120 pozměňovacích návrhů. Obecně, jak již bylo řečeno, vítáme tuto zprávu a zároveň ehm, mnoho dobrých stránek. Samozřejmě, že toto znečišťování je obrovským problémem v Evropě, je důležité proto na to na mnoha eh, úrovních, samozřejmě eh, eh, především v městských oblastech silnější vozidla představují obrovské problémy, právě proto se tomu musíme věnovat, technologie utíkami, lomými kroky a my nesmíme zaostávat potřebujeme zároveň eh, poskytnout komplexnější pohled, eh, dalekosáhlý pohled, tak aby jsme do toho zapojili i výrobce, aby do politiky nebyly v rozporu s eh, našimi cíly v oblasti výroby a tak dále. Většina našich problémů, které si máme, je začlenění delegovaných aktů, které jsou součástí tohoto návrhu o tom již hovoří ostatní skupiny, například ekvivalenty CO2, NO2 limity. To by nemělo být nahlíženo pouze z technického hlediska. My bychom velice rádi viděli komplexní analýzu dopadu a další informace, které se týkají implementace, než dospějeme k takovým rozhodnutím, než vůbec poskytneme takový biankošek komisi. A já, jestli dovolíte, osobně bych ráda řekla, že NOx limity se již existují, pokud vím, a doufám, že NO2 je v podstatě součástí NOxu, takže já se ptám, zda skutečně budeme potřebovat nějaké nové limity u eh, emisí NO2, ovšem to může být předmětem naší diskuze. A nyní čtu dál. Cílem eh, je snížit eh, znečistující látky silničních vozidel, měli bychom se teda zůstat koncentrováni na tento cíl. Samozřejmě, že budeme se snažit, <clears throat> aby ten proces byl demokratický a otevřený, tak aby regulérní proces práce byl tím nej kvalitnějším v této oblasti znečistých látek. Doufáme, že to vytvoří velice dobrý základ naší diskuse a eh, přeji zpravodaji, stěnuji zpravodajům hodně štěstí. To byl teda pan kolega, a nyní dvě věci za mě. Já souhlasím, my jsme v podstatě v ALDE eh, o tom hovořili ve výboru TRAN, aby jsme to odložili po té, co komise udělá ty testy, ten real driving test. Eh, asi by nebylo rozumné rozhodovat o tom, než ty výsledky budou na stole. A druhá věc za nás, to, jsou, to je to měření spotřeby. Většina automobilů již má takovou eh, možnost měření spotřeby paliv a v našem výboru, teda tam jsme měli většinu, která chtěla, aby to bylo dobrovolné spíše, aby to byla určitá konkurenční výhoda pro konkurenty, pokud si to zvolí či nezvolí, čili podle mého eh, názoru by zavedení tohoto technického nástroje nemuselo být povinné. Dobře, nevidím zakuje žádného stínového zpravodaje, to je dobře, nyní ještě za zelené by chtěl někdo k tomu, takže Baz na nového zpravodaje. Prosím vás, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předseda, ano, Kit Taylor se omlouvá, nemůže se zúčastnit bohužel našeho dnešního setkání, ale jestli dovolíte, já teda vystoupím z jeho body a podobně jako z jiné, já udělám takové v podstatě určité schnutí těch bodů, propojit to my všichni s tím víceméně souhlasíme. Spravodaj již se o tom několikrát zmínil. My jsme nesmírně kriticky k tomuto návrhu. Pokud je vůbec o název, to znamená snížení emisí ze čistých látek ze silničních vozitel, my skutečně nemáme pocit, že by to pokrývalo skutečně to, o co zde jde, protože v podstatě uh, se navrhuje více pružnosti, komise by možná směla zvážit i změnu tohoto názvu, protože v podstatě vůbec nejde o snížení znečistující, emisí snižující látek. Pokud to teda nezvíme, tak aby směrnice i nařízení odrážely skutečně to, co je v názvu zahrnuto a poté bychom to samozřejmě podpořili, jinak teda nemůžeme tento návrh podpořit. Zpravodaj jistě ví, jak kritičtí jsme vůči tomuto bodu. Dvě záležitosti klíčového charakteru, které zaváží, zda vůbec teda podpoříme tento návrh, či nikoli. prvním již byl zmíněn Keithem Taylorem. My potřebujeme povinné požadavky, pokud jde o měření um, um spotřeby paliv a zároveň um, převodovky. A zároveň, jelikož komise zde zdůrazňuje analýzu dopadu a vždycky uh, tvrdí, že potřebujeme analýzu dopadu, pokud chceme, aby ta regulace byla kvalitnější. Překvapilo nás, že komise se vůbec netrvá na analýze dopadu. Asi pravděpodobně to určité části atomového odvětví nechtěli. Ovšem to je dobrý důvod, proč to tam dát, protože vlastně tím je to efektivní způsob, jak snížit eh, emise, mít tam analýzu dopadu a právě proto si myslíme, že právě po mm, tyto eh, požadavky povinné u těchto dvou záležitostí, o kterých jsme hovořili, eh, jsou, jsou zásadní, takže mm, jinak to nemůžeme podpořit. A druhá záležitost, která již byla rovněž zmíněna, A tam podporujeme pana zpravodaje, aby, odl- aby se odložilo toto hlasování v NV. a to je skutečně ta záležitost Real Driving Emissions, o které jsme hovořili o těch, to znamená vlastně rozšířit eh, rozsah celého tohoto na, na zvu. Čili ano, to znamená rozšířit vlastně tu hmotnost těch, těch automobilů, aby to vlastně spadalo do, do té kategorie těch lehčích vozidel. Ovšem skutečně v podstatě jde o ty testy, real driving emissions test, o kterých jsme hovořili. My víme, že jsou povinné pro těžká vozidla, zatím to ještě není povinné pro lehká vozidla, čili pokud toto ještě nebude zatím pokryto, tak v podstatě nemůžeme rozhodnout o rozsahu působnosti to sice zní jako opravdu technická záležitost pouze, ovšem je to nesmírně politická záležitost, protože pokud teda tyto testy tam nebudeme mít, pokud nebudou k dispozici ty, e, i pro lehká vozidla, tak v podstatě nevíme, proč bychom měli rozšiřovat rozsah působnosti pro tuto oblast. Čili skutečně je to mm, propojeno, zpravodaj se o tom i zmínil a my sice nevíme, zda to stihneme do září, ovšem je to tak všechno propojeno, že je obtížné říct, že bychom to mohli nějakým způsobem rozdělit. Asi bychom měli počkat eh, eh, u rozhodnutí těch real driving test emissions, eh, emissions test u těchto testů a až poté se rozhodnout u této zprávy. Čili toto jsou dvě záležitosti, u kterých máme výhrady. Samozřejmě ještě některé záležitosti, velice stručně tři. My jsme proti vynětí eh, automobilu eh, na plyn, pokud jde o metanové emise. My skutečně nevím, proč by zde měla existovat taková výjimka. My nesouhlasíme s takovou výjimkou. A rovněž u těch delegovaných, některých jak tam máme velice kritický pohled, protože to není pouze technická záležitost, velice spíše politická záležitost a ty limity jejich stanovení, které by měly projít těm normálním legislativním postupem a nedelegovanými akty. Tam si myslím, že máme společný názor na tuto problematiku jako kolegové. A třetí poslední záležitost samostatné NO2 limity nepodporujeme, Zíne se o tom rovněž zmínila, my si myslíme, že NOx limity musí být prostě striktní. A samozřejmě poté z toho nějakým způsobem vydedukujeme, jak funguje o dvě, čili ne nějaké samostatné limity či omezení NO2, takže z Gezine a asi s ostatními v tomto souhlasí tři body pouze. Ale aby máte asi jistě, teď je to již asi zneklidnilo. Já jsem říkal pravděpodobně s ostatními kolegy, já sám jsem z toho byl trošku nervózní, v poznámkách se to nemělo napsané, ale myslím si, že snad teda by to takto mohlo vypadat, ovšem dvě záležitosti, to znamená eh, rozšíření toho rozsahu a povinné poža- požadavky ukazatelů rychlostních eh, stupňů a měřiců, měřičů spotřeby pohoných močili, tak to byl kýz a i moje trošku takové nešikovné poznámky. Prosím, děkuji. Eh, dunque anche noi siamo d'accordo um, ad includere il metano tra i composti che partecipano alla composizione degli Děkuji, my také souhlasíme s tím zapracováním eh, metanu a eh, sloučenin uhlíku. Nastavení nového limitu, to by vždycky mělo vycházet z, se seriózní hodnocení, ze seriózního hodnocení dopadu. Eh, to platí vždycky, i když se hovoří o jiných látkách, které eh, znečišťují životní prostředí. My také souhlasíme s tím, že bychom měli nastavit nové limity pro NOx. To má samozřejmě dopad na lidské zdraví, všechny oxidy dusíku a Například nedávno Evropská eh, agentura pro životní prostředí také eh, mm, vydala v tomto smyslu studii. Je potřeba také provádět ty emisní testy v reálných podmínkách. My jsme také proti tomu, aby se všechno tohle to dělalo prostřednictvím eh, aktu přenesené pravomoci. tohle to prostě nejsou malé změny. Takže jediným řešením je, aby komise předložila nový návrh, který bude vycházet z hodnocení dopadu a bude to v řádném legislativním řízení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní další kolegové, prosím, Matias má slovo. Děkuji. Euro 5, euro 6 Začali jsme tady eh, s tím už před deseti lety, já jsem se tím tenkrát zabývala, stále mě to téma zajímá. Tenkrát v dobách euro 5, euro 6 jsme také zavedli takové zvláštní nařízení právě v, eh, pro sociální oblast, eh, třeba pro sanitky a podobně, protože také mají jiné podmínky v provozu. A, takže já si myslím, že je zase důležité zdůraznit, že máme tuto výjimku. E, co se týče těch e, testů, opakuji znovu, nikde se ne, nepodvádí tak, jako u těchto testovacích cyklů. E, tam se prostě různě odmontovávají zrcátka, Eh, automaticky se eh, spouštějí světla a podobně. Je to nádherné, to opravdu zajímavé vidět. A jak se tam prostě to takhle z, z nějak eh, zametá pod koberec, podvádí. Ono je to ale všechno legálně, dělají to všechno legálně, takže tyhle ty test, testovací cykly nejsou úplně realistické. A já říkám, tedy zabývám se těmito věcmi už 10 let a teď se pořád říká, že v září budeme mít ty ERDčka. Teď je otázka, z kterého roku? 15, 16, 20, 22, kdy to bude? Tady kolega říká, až, až bude letiště Berlín. No tak dobře, to je, to je dobrý příklad. Tak um, každopádně budeme postupovat tak, jak jsme si to nastavili a e, počkáme si na to. Um, na druhou stranu v jiných případech jsme nečekali, až eh, se něco stane, takže možná bychom prostě měli pokračovat v té linii, kterou jsme si nastavili za těch posledních deset let. A mm, ještě prosím o tohleto napojení na ta sociální vozidla, na tuhletu výjimku, to by mě opravdu potěšilo, protože já vím, že to taková malá níž, taková, eh, taková malá oblast, ale přece jenom to určitě bude mít dopad na malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji, Matias. Děkuji, Matiasi. Nyní paní Lukaševská, zpravodajka ke stanovisku ve, sta, eh, ve stranu. Děkuji za kvůli. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, nejenom jako členka mm, výboru ENVY se vystupuji, ale především jako člověk, který připravoval stanovisko i ve výboru pro dopravu. Podobně, jak se o tom zmínil pan Albertes, je to nesmírně obtížné technické téma v našem výboru. Skutečně to vyžadovalo obrovské množství setkání s odborníky, se zástupci komise, um, se zástupci soukromých um, subjektů, producentů, výrobců automobilů abychom, řekněme, vůbec nějakým způsobem ohodnotili to, jakým způsobem to, tento návrh komise bude mít dopad nejen na ovzduší v Evropě, ale zároveň i na celkový trh, v, pokud jde o výrobu osobních automobilů a těžkých automobilů do budoucna. Víme, že statisticky je to největší znečištění, podle statistik především teda v městské, městských oblastech znečištění je především důsledku právě silničních vozidel. V posledním období máme mnoho důkazů, které poukazují na to, že na nejvíce znečišťujícím vozidlem jsou právě dýzlové e, motory. I když my vlastně mnoho let jsme se domnívali, že dýzlové motory v podstatě představují obrovskou výhodu, hodnotu, že je to prostě to nejlepší s ohledem na ochranu životního prostředí. Proto se domnívám, že návrh komise, pokud jde o například to, že z toho odstraníme amoniak, nebo teda ty limity, aby například benzínové, benzínová e, vozidla nebo na zemní plyn, aby teda, řekněme, byly atraktivnější v očích kupujících, abychom teda podpořili nějakým způsobem podporu produkce v tomto ohledu. Dámy a pánové, u nás skutečně jsme probíhali ve výboru TRAN nesmírně obtížné diskuze se stínovými zpravodaji, se zástupci komise, podobně jako zde v našem výboru Envy největší kontroverzní problémy nebo takové obavy způsobovaly otázky zvyšování emisí, pokud jde o, H, no, o THC um, a i těch automobilů, které, které eh, znečišťují nebo produkují CO2 nebo eh, metan, pokud bychom tam využívali delegované akty, teda akty přenesené pravomoci, to způsobovalo nejvíce problémů. Ovšem u nás ten, toto stanovisko nakonec přijali, eh, kompromisy, na nich jsme se dohodli a já doufám, že podobně i zde ve výboru Envy pan zpravodaj, synovi zpravodajové využijí toto naše stanovisko, které jsme připravili pro vás, protože naším hlavním cílem bylo jednak teda o dvě emise omezit a na druhé straně podívat se na určitou analýzu a situaci na výrobu a oblasti výroby automobilů, pracovní příležitosti, pracovní místa. Čili pane Desi, vám i všem stínovým zpravodám bych ráda popřála to, aby tato práce se nějakým způsobem zkompletovala. Samozřejmě, že otázka časového hlediska je rovněž důležitá. Ovšem máme zde tolik pochybností různých ještě, víte, září to vlastně není tak vzdálený e, termín, nebo možná komise to skutečně stihne, takže proč ne? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Dens, prosím. Děkuji. já jsem si vzal slovo, protože tohle je téma, kterému se také věnuji z národního pohledu. Řekněme, že tohle je tedy zdrojová legislativa potom pro ty eh, národní legislativy a já bych chtěl podpořit to, co eh, říkal kolega Dali a pan Grote. Pokud chceme zajistit, abychom opravdu sáhli eh, správného nastavení těch standardů pro to reálné řízení, eh, to je 22krát, takže dnes eh, ty stávající Euro 6 vydávají 22krát tolik emisí, kolik je vlastně nastavený standard. Takže je obrovsky důležité, abychom to nastavili dobře. A pokud to necháme otevřené, necháme to na ostatních, tak bychom se opravdu dostali do velmi těžké situace. Eh, vůbec bychom by nic nevyřešili. Takže je naprosto zásadně důležité, abychom měli eh, dobře nastaveny eh, tyhle ty ehm, podmínky při skutečné jízdě v reálném životě. Musíme tedy vyvíjet tlak na to, aby tyhle ty podmínky byly nastaveny správně, aby to vzniklo. A také když se podíváme na dopad třeba právě těch automobilů s naftovým motorem, e, tam, e, když třeba jezdíte v městech a tato auta pořád musí být v různých zácpách a popojíždět pomalu, tak e, jaké, jak to bude mít, jaký to bude mít dopad zase na ty jejich emise oproti dlouhé jízdě. Takže eh, vyzývám eh, kolegy, aby se zamysleli zamýšleli velmi důkladně i nad těmi podmínkami jízdy ve městech. A eh, ta otázka tím, že máme nastaven metan jako skleníkový plyn a také jako znečišťující plyn, zatím neexistuje žádná konkrétní legislativa o skleníkových plynech, která by se konkrétně zaměřovala na metan. Je to prekursor ozonu a je to také prekursor některých velmi zásadních zdravotních problémů ve městech a musíme mi tedy se snažit nastavit nějaký konkrétní cíl ohledně metanu. Děkuji. Děkuji a nyní se obracím na komisi, aby zareagovala. Paní Ramal, prosím. Uh, Děkuji. My bychom chtěli poděkovat všem, konkrétně panu zpravodaji, stínovým zpravodajům, kteří na tomto tématu pracovali. Já bych eh, chtěla vyjádřit jednu velice důležitou připomínku k tomuto tématu a k RD a k tomuto tématu týkající se emisí při skutečné jízdě, kterými se zabývá nyní komise. Je to velice důležité při jakémkoliv eh, tématu, které se zabývá emisí. Odkládání tohoto by mohlo způsobit jak některé členské státy poukázaly, více problémů, když se nyní právě snažíme vyřešit. Pravdou je, že některé aspekty tohoto RDE těch emisí při reálném řízení tu budou v září. Nicméně to, co bylo nedávno schváleno na úrovni výboru, asi z toho vyplývá, že je to několik kroků v rámci toho postupu a to září, to je jenom další krok. Do září doufáme, že to budeme mít několik těch dalších závazných um, kroků. My doufáme, že to bude schváleno někdy v polovině září, nicméně ty testy zřejmě velice pravděpodobně nebudou provedeny do té doby. To bude provedeno až eh, někdy v příštím roce. A budou se uplatňovat za několik let. Nebude to už v září. V září se nic takového nespustí, takže ten dopad eh, těch nových pravidel, to teprve bude trvat ještě několik eh, let, takže já nevím, eh, zda si přejeme čekat ty roky, než schválíme tak důležité naléhavé téma, jako je to u, u jiných omezení limitů, třeba u znečišťování ovzduší a myslím, že takové sdělení bychom asi nechtěli vysílat a navenek venek Předseda, děkuji a opět má slovo pan zpravodaj. Děkuji, děkuji také všem kolegům a kolegyním, stínovým zpravodajům. V řadě bodů se shodneme, takže já si myslím, že určitě nalezneme kompromisy, které potom eh, budeme moci schválit většinou. Já teď nechci reagovat na všechno, co bylo řešeno, možná jenom vy, vyzvednu některé důležité aspekty. Byl bych opravdu rád, kdyby se nám podařilo toho, já tady nejsem žádný zástupce eh, daného automobilového průmyslu, ale myslím si, že bychom jim měli poskytnout plánovací jistotu, protože jejich inženýři, eh, pokud teď vychází z nějakých hodnot eh, z gramů, z, nějaký, z nějakého počtu gramů CO2, tak prostě nemůžeme to měnit ehm, bez nějakého jasného nařízení, bez jasného nastavení, kterým se potom budou řídit, tak aby měli plánovací jistotu. Co se týče hodnocení dopadu, to mohu podpořit. To, co říkali tady kolegové o potřebě vypracovat takové hodnocení dopadu, to si také myslím. Také se shodneme na tom, že nechceme ty mezní hodnoty měnit prostřednictvím delegovaných aktů, tedy těch aktů v přenesené pravomoci. Ačkoliv tedy říkám, že eh, parlament eh, do těch eh, aktů v, pravomo- v přenesené pravomoci také stále vstupuje, takže nejsme z toho potom úplně vyloučeni. Ale to je vlastně jenom takhle na okraji. Samozřejmě v minulosti to mělo taky své dopady. A my tedy jako parlament musíme využívat svá práva, své pravomoci. A každopádně ty mezní hodnoty by se tedy měly stanovovat eh, ve spolurozhodovacím řízení a zapojit mm, parlament. To, co jsem říkal o tom odkladu, tady nejde o to, že bychom to odložili na září a pak na řízen a pak na, na, na listopad a pak na další měsíce. Nikoli. To je spíš taková správní věc, protože není možné mít předložen hlasovací seznam a hned eh, na to jít hlasovat. Potřebujeme eh, vypracovat eh, ty Eh, seznamy, takže si to samozřejmě připravujeme. Na řadě jiných eh, témat jsme taky pracovali třeba eh, tři roky, než potom byly k dispozici ty hlasovací seznamy. Potom samozřejmě kolegové musí mít k dispozici předkládat pozměňovací návrhy, takže prostě potřebujeme k tomu časový rámec a právě proto jsem navrhoval září a i kdyby to eh, nařízení ohledně toho RDE ještě by nebylo k dispozici, tak prostě pos, budeme postupovat podle tohoto dohodnutého harmonogramu. Já si prostě myslím, že dává smysl to posunout na eh, září. A co se týče toho, co říkal kolega Grote, je potřeba, abychom eh, dosáhli toho, že máme tohleto nařízení. A Eh, musíme také myslet na to, jaké budou se s eh, danými rozhodnutími eh, pojit produkční náklady, výrobní náklady. Také jsme se tínovými zpravodajomi bavili o tom, o dodávkách ehm, zemního plynu. Nezapomínejme, že máme taky dodávky z Ruska, tohle to jsou taky politické otázky. A proto celá ta problematika, to prostě musíme vnímat jako celek, ale já věřím, že najdeme dobrou cestu a že se nám podaří dosáhnout rozumného, rozumné právní úpravy. Takže ještě se k tomu můžu vrátit s, se stínovými zpravodaji, co se týče těmi různými označ, označeními pro eh, třeba té spotřeby, dobrá. Některá vozidla už to dokonce mají, ale já eh, prostě ty odchylky, eh, řekněme, jsou třeba ve výši 2-3%. A přeci jenom ta, ty indikátory spotřeby nejsou úplně exaktní v tuto chvíli, ale já věřím, že tomu automobilovému průmyslu se to nakonec podaří správně nastavit. Nicméně musíme se ještě pobavit také zase o těch nákladech já bych byl ochoten to vzít i na dobrovolné bázi, ale pokud většina bude proti nějakému, pra, proti, na, na nějaké konkrétní právní úpravě, tak to eh, si myslím, že nějaký kompromis tam najdeme. Věřím, že se nám podaří dosáhnout eh, rozumného eh, právního, rozumné právní úpravy a ještě jednou tedy říkám, že by bylo dobré to nastavit na září. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji za tuto diskusi. Další bod je bod různé, nikdo se nehlásí, takže další zasedání je 15. 16. července eh, v Bruselu. Dnes jsme skončili, všem vám děkuji.